Dobré ráno, milí kolegové. Zdravím vás. Pustíme se do své řádné schůze, která je plánována na dnešek, dopoledne a odpoledne od 3 do půl sedmé a také zítra Mám tady určité změny, které bych ráda ohlásila. Bod 7, sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropské investiční bance týkající se nového rámce partnerství s třetími zeměmi v rámci Evropské agendy pro migraci se bude osouvat dopředu před bod 5 na 9.15, 50, pardon, bod 6 Eh, právní pomoc osobám, které jsou eh, obviněné v trestním řízení, bude posunuto po bodu 8 na 11.30, bod 13, což je otázka Ignazia Kora, to bylo odloženo, bod 15, eh, seznam třetích zemí, které mm, jejich státní příslušníci musí při překračování vnějších hranic, jakož i třetích zemích a tak dále a tak dále. To bylo posunuto a bude se konat dnes ve 12 místo zítřejšího dopoledne a zítra v 9 ráno budeme hovořit o výjimečném stavu ve Francii v rámci primárního sekundárního práva. Tohle jsou samozřejmě všechno indikativní časy, může se to měnit a pokud nikdo nemáte nic proti tomu, abychom takto změnili pořad jednání, tak je pořad jednání tímto schválen. Jazykový režim dnes není tlumočení do gálštiny a chorvačtiny, ne, ani dnes, ani zítra. A nizozemština nebude k mání dnes odpoledne mezi třetí a půl sedmou přání jak na podpoře, podporu doporučení koordinatora, náš zpravodaj, pan Kirkhop, pravodajem eh, ke zprávě ustanovení Eurodac, zpravodaj Kirkhope, tak je otázka, zda podporuje výbor doporučení koordinátora dále nás přijato, dále následuje schválení protokolu ze 14. 15. září 2015, 10. listopadu 2015, 16. až 19. listopadu 2015, 17. prosince 2015 a 20. až 21. dubna 2016. Pokud nikdo nemá námitky vůči těmto protokolům, tak jsou tímto schváleny. Tak a teď se pustíme seznam eh, třetích eh, zemí, jejich státní příslušníci musí při překračování vnějších hranic mít výzum, jakož i seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeny. Tady je návrh na mimořádný režim, tak aby bezvízové cestování do Evropské unie bylo zatíženo vízou povinností i pro země, které normálně tuto povinnost nemají. Kolega byl zpravodajem také, když tento mechanismus vstupoval v platnost, takže pan Díaz má teď slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno všem. I tady se jedná o mechanismus vysazení z platnosti. Jak už jsem řekl, 26. května je to pro parlament prioritní zpráva, i pro mě osobně je to prioritní zpráva. Jednání o důležitých dokumentech souvisejících s liberalizací vízového vztahu s Ukrajinou, Kosovem a Gruzií tímto bodem úzce souvisí. Máme různé politické, ekonomické a humanitární úvahy, které je třeba vzít v potaz. A je to také e, důležitá otázka ve vztahu k Turecku. A pokud bychom měli pracovat tímto směrem, tak je třeba mít na paměti všechny tyto aspekty. Týden poté, co jsem byl um, jmenován do funkce, jsem předložil návrh zprávy. Absolvoval jsem různé schůze s příslušnými kolegy i s příslušným eh, předsedou rady, s komisí a mohu vám říct, že s přihlednutím ke všem souvisejícím okolnostem cítím eh, povinnost, abych eh, vypracoval dobrou zprávu. Tento mechanismus je velice důležitý. Má dopady na všechny občany třetích zemí, s nimiž Evropská unie má takováto ujednání o výjimkách z vízové povinnosti. Každý krok při realizaci musí být skutečně dobře promyšlený. Návrh mé zprávy tyto cíle respektuje a já jsem tam nesl tři hlavní myšlenky. Za prvé, aktiv přenesené pravomoci. Zde platný mechanismus a návrh komise předpokládají, že realizace proběhne prováděcími akty. Já bych eh, se ale rád od tohoto odchýlil a chci říct, že, rozhodnu, že by se rozhodování mělo činit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Parlament se na tom musí podílet a musí mít možnost fungovat jako legislativec. To je mé stanovisko a to říkám se vší jasností a zřetelností pokud na všechny občany některé země má dopadnout vízová povinnost, tak je to zásadní změna právních aktů a to je v právním smyslu slova možné jenom prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, nikoli v prováděcím předpisem. Rozsudek soudu z 16. července 2015 toto stanovisko podpořil, tedy přesně tak, jak jsem to teď formuloval. Když se soud vyjadřoval k vzájemnosti, o níž tato zpráva hovoří, nad rámec toho se jedná i o institucionální rovnost. Vízová politika je vždycky ožehavá otázka. Probíhá to běžným legislativním procesem a já bych chtěla, aby byly zaručeny kompetence parlamentu jako spolulegislativce. Nemá cenu, aby se parlament vyjádřil ke zrušení vízové povinnosti, vyjádří se rada, ale když se povinnost znovu zavádí, tak to udělá jenom rada. To by bylo nerovné postavení a to nedává smysl. Prostě to není logické a z právního pohledu to také nedává smysl. A pak mám ještě další návrh. Existují různé aspekty, které ten text nezmiňuje a to jsem také zkusil precizovat a jedná se o zaručení práv občanů třetích zemí a proto je potřeba mít důkladnou zprávu, která to přesně zdůvodní a opodstatní. Takováto zpráva se také vylepší příspěvky, jimiž přispěli kolegové. Různí stínoví zpravodajové, k jejichž poznámkám jsem přihlížel. Mohu vám říct, že lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 22. června v poledne a 12. července představím zprávu ve výboru. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše komentáře. Děkuji. Pane Diazidemero, teď otevírám rozpravu. Vidím paní Jotovu, která je tady ze stínových zpravodajů, dostane slovo. Pak zpravodaj z výboru AFED k této věci, pan Sajosovský, který přišel na naši rozpravu. Pak je tady seznám pan Bony, paní Blinár a paní Jörg. Takže paní Jotová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych doplnila pár věcí k tomu, co řekl pan Diaz de Mera. Nejprve bych mu ráda poděkovala za velice dobrou spolupráci. Víme, že existují jisté mechanismy v rámci Evropské unie pro případ, že dojde k tomu, že členské země nebo třetí země poruší právo. Některé z těchto mechanismů se nevyužívají. Například stále se hádáme s komisí, přeme s komisí o, takzvaným, o takzvaném mechanismu vízové reciprocity. Článek 7 smlouvy je rovněž předmětem kontroverzí. Před nějaké do, nějakou dobou jsme chtěli tento článek aktivovat ve vztahu k Polsku, ale nakonec k tomu nedošlo. Stávající mechanismus vízové reciprocity nikdy nebyl využit a když se ptáme, proč tomu tak je, tak komise řekne, že nikdy nebyla potřeba tak učinit. Na druhou stranu, Máme určité signály, že taková to procedura, tato aktivace by vyžadovala velké úsilí, hodně byrokratické práce. Myslím, že bychom se měli pokusit reformovat tento mechanismus a budeme na tom trvat. Za prvé, rádi bychom trvali na faktu, že komise má používat aktiv přenesené pravomoci a nikoliv prováděcí. Takové rozhodnutí není možné učinit, aniž by byl vyslechnuta za potaz názor parlamentu. Za druhé, nedomnívám se, že tento nárůst, význačný nárůst je adekvátní. Tady hovoříme o práhové hodnotě 50% za určité období, ale to není adekvátní, jak už jsem řekla, protože některé členské státy již teď přijali velké množství občanů třetích zemích v uplynulých měsících. Za třetí, Komise by měla být schopná aktivovat mechanismus, když readmisní dohody nebudou dodržovány. Takhle uh, Hovořím, teď hovořím o dohodě mezi státy Unie a třetími zeměmi, nedávno podepsané. A za třetí, Mechanismy notifikace jsou také velice důležité a měli bychom specifikovat, co máme na mysli, když se říká ohrožení veřejného pořádku v členských zemích. Tento koncept by měl být dále upřesňován. Také si myslím, že bychom měli pracovat v atmosféře dobré spolupráce a jsem přesvědčena, že bychom měli nakonec vypracovat dobrou zprávu. Děkuji. Paní Mlinár nahradí, nahradí pana Ješka zpravodaje z ALDE. Prosím tedy, dám jí slovo. Uh, Děkuji. Nejprve mi dovolte se omluvit eh, tedy jménem mého kolegy, který se bohužel nemohl dostavit a požádal mě, abych přečetla jeho stanovisko. Podporuje návrh komise a je přesvědčen, že je nezbytné revidovat a aktualizovat náš systém pozastavení vízového styku. Vzhledem k tomu, jak vypadá současná eh, situace v ohledem na migrační krizi a také na statut Gruzie, eh, Turecka, Kosova a dalších zemí, pokud jde o návrh na bezvízový styk. Měli bychom mít možnost eh, aktivovat tento mechanismus velmi rychle v případě, že se naplní předpoklady pro jeho aktivaci. Důvody pro tuto aktivaci by měly být přizpůsobeny eh, měnícímu, měnící se situaci v praxi a měly by být také flexibilně formulovány. Eh, zdůrazňuje také nutnost dodržovat ustanovení readmisních dohod které však musí být podloženy jasnými kritérii a záruky, například dodržení lidských práv a, a, a tak dále. Pokud jde o Opětovné uvalení vízové povinnosti pan Ježek vítá návrh zpravodaje zapojit více EP do celého, Evropský parlament do celého procesu a ALDE vítá způsob, jakým je to ve zprávě navrženo. Děkuji. Děkujeme paní Mlinár. A paní Birk. navrhuje paní Veršia. Děkuji. Marie Kristýn se dnes nemohla dostavit, obávám se, takže já mám před sebou její poznámky. Budu hovořit francouzsky. Change, eh, la Suédoise change pour parler en français. Takže Marie Kristýn chtěla především poděkovat zpravodaji za zasedání a za spolupráci a chtěla také zdůraznit, že tento mechanismus pozastavení je aktuální otázkou ve stávající rozpravě, především co se týče Turecka upozorňuje na to, že není možná nejlepší používat vizovou politiku k řešení problému migrační politiky. Chtěla zmírnit, zmínit dvě věci týkající se podmínek a kritérií na straně jedné a postupu na straně druhé. Co se týče kritérií, tak říká, že je důležité, abychom měli kritéria, která nebudou sloužit pouze jako nástroj k řešení migrační politiky a že naopak je potřeba chránit lidská práva a všem osobám umožnit právo požádat o azyl. Další prvky, jako například eh, dodržování základních lidských práv ve třetí zemi, by mělo být součástí tohoto mechanismu pozastavení. Protože konec konců, když dáváme tady tento systém liberalizace, tak je potřeba dopředu vyhodnotit, za jakých podmínek by se mohl spouštět mechanismus po zastavení. Co se týče druhého bodu, tak tady souhlasíme s panem zpravodajem v tom smyslu, že by to měly být aktiv přenesené pravomoci, tak aby do toho byl zapojený Evropský parlament, protože by nebylo logické, aby Evropský parlament byl zahrnut do vytváření dvě o uvolnění vizového styku, ale ne do případného mechanismu pozastavení. Takže teď mi doš... vypadlo slovo ve francouzštině, tak hnedka skončím. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nyní dáváme slovo stínovým zpravodajům a dorazila paní Kirkho, která by měla hovořit jménem paní Makovej, dám jí slovo a pak se vrátíme k pořadu eh, řečníků. Takže pan Kirkhoop. Omlouvám se, paní předsedkyně, za to, že jsem dorazil pozdě a také chci sdělit eh, poznámky paní Makovej. Přečtu tedy vlastně její instrukce. Paní Makovej chce jasně říci, že podporuje nutnost posílit eh, tento mechanismus tak, aby byl eh, důvěryhodnější pro případ, eh, že do budoucna budou uzavírány další dohody o liberalizaci vízového styku. Takové dohody by měly obsahovat i ustanovení, která umožní rychle zareagovat v krizové situaci, to znamená nemuset čekat na zdlouhavý legislativní proces. Vítá návrh komise, který tímto zkracuje referenční období a umožňuje zrychlené řízení a také rozšiřuje počet důvodů pro pozastavení vízového styku. Vzhledem k současné krizové situaci také vítá zvýšení kvóty pro zamítnuté žádosti o azyl a o občanů třetích zemí a jejich navracení. Za předpokladu, že třetí země, které se to týká, dodrží své povinnosti, které, spočí, které souvisí s readmisí. Eh, konečně ráda by mezi důvody k pozastavení vízového styku v svém pozměňovacím návrhu 4 zahrnula také okamžité pozastavení v případě, že byla zjištěna hrozba pro mezinárodní nebo národní bezpečnost. Pokud jde o pozměňovací návrh číslo 3, souhlasí s návrhem Evropské komise v tom smyslu, že mechanismus pozastavení je možné použít i plošněji v případě, že by to umožnilo bojovat s významným nárůstem nelegální eh, migrace, případně byla zjištěna hrozba pro mezinárodní veřejnou eh, či národní veřejnou bezpečnost. Děkuji, pane Kirkhope, a nyní dávám slovo paní Sárus Svolsky, která je zpravodaj, panu Sárus Svolsky, který je zpravodajem za AFAT. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zpravodajem k vízové liberalizaci s Ukrajinou. Včera jsme na toto téma vedli debatu a naše stanovisko, které se objevuje i v textu, k mechanismu uvolnění vízového styku říká, že je to důležitý nástroj zahraniční politiku, nemá tedy pouze ten interní aspekt, který bere v úvahu výbor Libe, ale má i aspekt zahraniční politiky a ten je třeba také zohlednit naše obavy, které se týkají Kosova, Gruzie, Turecka a dalších zemí, v případě, že dojde k liberalizaci vízového styku, spočívá v tom, že chceme, aby nastavil vysoká, krit, náročná kritéria pro liberalizaci, která pak budou brána jako příklad v jakémkoliv dalším případě. Říkáme tedy, že bychom měli zavést mechanismus monitorování který dá Evropské unii určité páky a mechanismy k tomu, které mohou tlačit i na vývoj v jiných oblastech, například boj s korupcí a podobně. Jak tedy říkám, je to také nástroj zahraniční politiky a myslí, myslíme, že ten mechanismus, tak jak je navrhován, je nedostatečný. V našem stanovisku konkrétně říkáme, současná verze tohoto mechanismu není postačující, protože se soustředuje pouze na rizika vyplývající z migrace a měla, být doplněna, měla by být doplněna také o trvalé plnění nastavených kritérií a norem. Jestliže je přiznán statut bezvízového styku a za předpokladu, že nehrozí žádné riziko migračních toků, je, krom toho je třeba také zajistit to, že tedy tato, tato náročná kritéria budou skutečně dodržována. V průběhu diskuze jsme si tedy řekli, že v rámci tohoto mechanismu by měl tento aspekt být zdůrazněn a ještě tedy eh, jsme nevedli eh, plošnou debatu a, a na půdě plenárního zasedání, nicméně z debaty na výboru AFET včera mohu říci, že minimálně výbor AFET tento požadavek podpoří. Vzhledem k tomu, že jde o obecné opatření, není to tedy specifické pro nějakou konkrétní zemi, která se nárokuje bezvízový styk eh, s Evropskou unii, Tedy vzhledem k tomu, že jde o plošný mechanismus, měl by obsahovat určitá eh, jasná kritéria, která budou zakotvena přímo v té dohodě o bezvízovém styku. Víte, že i v minulosti AFED v případě každé dohody s třetí zemí i v minulosti trval na tom, aby obsahovala i ustanovení o dodržování lidských práv. A držíme se tedy stejné filozofie a myslíme si, že tento aspekt lidských práv, vlády zákona a pořádku a podobně by mohl být vložen tak, aby to zakotvil prostřednictvím konkrétních požadavků, aniž bychom však uváděli konkrétní země. můžeme použít jako takové kritérium dohodu VLAP a podobné a dohody podobného typu, které komise uzavřela eh, se zeměmi, eh, kde zároveň působí Mezinárodní měnový fond. Já jsem se tady snažil sdělit, jak se na věc dívá AFED, snažím se vás upozornit na to, jaký bude náš postup a přijdeme i s písemným návrhem tom smyslu, že eh, mechanismus pozastavení by měl brát v úvahu nejenom rizika vyplývající z migračních toků, ale i další aspekty. Privilegovaný přístup do Evropské unie můžeme někomu umožnit pouze za předpokladu, že naplní i další kritéria. A bude je dodržovat. Děkuji. Pan Bony. Děkuji. Nejprve mi dovolte poděkovat Agostinovi za velmi dobře strukturované pozměňovací návrhy. Já tedy vítám všechny snahy stínových zpravodajů, protože tento mechanismus je velmi důležitý. Je to takový další nástroj, který potřebujeme k regulaci naší vízové politiky. A vítám také snahu tedy eh, zahrnout do textu užití dele aktů přenesené pravomoci. My jsme to nárokovali už na začátku celého procesu a vrátíme se k tomuto požadavku i později. Samozřejmě se také myslím, že musíme brát v úvahu, že tato kritéria by měla být jasně stanovena a v tomto ohledu si myslím, že nesmíme zapomínat na rovné zacházení. Tím mám na mysli to, co to řekl pan Volský. Samozřejmě je to důležité z pohledu AFET. Na druhé straně nesmíme zapomínat, že ve chvíli, kdy budeme chtít po nějakém státě, aby v rámci přípravy na bezvízový styk přijal určitá řešení, například e, tady naplnil předpoklady pro fungování právního státu. Nesmíme zapomínat, že my tady e, máme také povinnosti splnit určité závazky, které vyplývají z tohoto nástroje. Chci tím říci, že pokud tedy budou problémy nebo rozmíšky mezi členskými státy, tak vlastně nebudeme schopni naši stranu dohody dodržet. Víme také, že rozhodnutí o liberalizaci vízového styku s Tureckem, s Kosovem, s Ukrajinou, s Gruzií padne pravděpodobně na podzim. A já si tedy myslím, že je důležité vyslat signál našim partnerům, zvláště na Ukrajině a v Gruzii, že tento mechanismus eh, schvalujeme na půdě výboru Libe, to je velmi důležité, že musíme zareagovat včas a konečně, pokud je to možné, musíme zvážit, zdali eh, poté, co tedy uplyne lhůta na předkládání pozměňovacích návrhů 22. července, bychom nemohli jednat rychleji a připravit výbor Libe na hlasování dřív. A snažit se posunout hlasování na půdě plenárního zasedání už na červenec. To samozřejmě není lehké, ale já myslím, že bychom se měli snažit to odhlasovat před letní přestávkou. Pan Zdechovský, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl jenom, eh, nejdřív mi dovolte, abych poděkoval zpravodajovi za výborný materiál. Já myslím, že zpravodaj ukázal, že opravdu odvedl velmi dobrou práci. Taky chci poděkovat všem spolu zpravodajům, kteří se na tom podíleli. Já osobně mám o, ve, velikou výhradu k tomu, že uh, my hovoříme v rozjetém vlaku o záchrané brzdě. A málo hovoříme o tom, že mm, dříve, než s někomu schválíme vízovou liberalizaci, by měl splňovat všechny podmínky pro to, aby jsme tu záchranou brzdu nemuseli použít. Já tady čtu v tom materiálu, že mm, náhlý výrazný nárůst státních příslušníků ze třetích zemí, který pobývají nezákonně v EU, neopodstatněné žádosti o azyl, zamítnutí žádosti o navracení ze strany třetí země, bezpečnostní hrozby na území Evropské unie. To je všechno, co, co musí ten stát splňovat proto, aby byl použitý mechanismus eh, eh, záchranné brzdy. A v současné době se ptám, vážený dámy a vážení pánové, jak to teda vypadá s, Kosovu, s Kosovem. Když si vezmu tabulky od roku 2013, tak obyvatelé Kosova přesně tyhle ty všechny materiály a tyhle ty všechny hrozby nám tady vykazují. Neoprávněné žádosti o azyl, je to opravdu v řadě států, včetně České republiky, bezpečnostní hrozba. Nemusím tady opakovat, že třeba mám statistiky německého spolkového ministerstva vnitra, kde se ukazuje, že obyvatelé z Kosova páchají poměrně velikou trestnou činnost, někdy mají srbské pasy, tudíž nejsou, nejsou vnímány jako kosovští Albánci nebo obyvatelé Kosova, ale Srbové, tudíž ty statistiky jsou zkreslené a další věci. A já opravdu chci během tohoto materiálu, tohle je velmi závažná věc, nám je tady v souvislosti s Tureckem, nám je opakovaně řík, říkáno, schvalme rychle vízovou liberalizaci s Tureckem, teď budeme mít záchranný mechanismus. A já jenom vám chci říct, že vždycky zatáhnutí za záchranou brzdu, a já jsem jednou v životě byl v situaci ve vlaku, kdy jsme za tu záchranou brzdu museli zatáhnout, je velmi těžké. A řeknu vám, že na poprvé se to nemusí, nemusí podařit a hodně bych dbal na to, aby jsme v souvislosti s tímhle s tím diskutovali nejdřív prevenci a potom následky s tímhle s tím materiálem. To je můj politický statement. Moc krát děkuji. Děkuji. A předtím, než dám znova slovo panu zpravodaji, tak se obrátím na komisi a na předsednictví rady. Nejprve Evropská komise. Prosím. Děkuji mnohokrát. Dobré dopoledne. Děkuji také panu zpravodaji a, za, a výboru za to, že dali této agendě takovou prioritu. Děkujeme také za tuto rozpravu, děkujeme za obecnou podporu návrhu Evropské komise ze strany zpravodaje a některých členů tohoto výboru. Cílem návrhu Evropské komise bylo vytvořit určitou flexibilitu, tak, aby stávající mechanismus pozastavování mohl být jednodušeji uplatněn, pokud to bude potřeba. Evropská komise tedy bere na vědomí řadu pozněvacích návrhů, včetně žádosti o další kritéria, včetně otázky veřejné bezpečnosti a státní bezpečnosti. Co se týče aktu přenesené pravomoci, Evropská komise navrhla zacílenou revizi tohoto mechanismu pozastavení, tak aby byl flexibilnější a mohl se jednodušeji používat. V tuto chvíli se tedy hovoří o prováděcím aktu v rámci mechanismu pozastavení, pakliže jsou naplněny předpoklady, ale je v kompetenci spoluzákonodárců rozhodnout, kdy a jak používat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty podle toho, jak to stanovuje smlouva. Ty, co se týče zprávy a statistik, to je pochopitelně velmi důležitá otázka, zmiňuje ji také pan zpravodaj. Protože vizová liberalizace to je přece velmi závažné rozhodnutí. Má to dopad na naše vztahy s dotčenými zeměmi. Takže pozastavení vizové liberalizace musí být podloženo údaji. A právě z toho důvodu návrh Evropské komise odkazuje ke konkrétním důkazům a spolehlivým informacím, na kterých musí stát toto rozhodnutí o pozastavení. Ale ještě jednou děkujeme zpravodaji za odvedenou práci. Děkuji. A nyní má slovo zástupce nizozemského předsednictví, paní Kelly, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, přeji všem dobré dopoledne, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Za, radu, za předsednictví rady jsem chtěla říci, že mnohokrát vítáme tuto zprávu. Diskutovali jsme o ní i s, se stínovými zpravodaji. Velmi vítáme celou revizi mechanismu pozastavení který musí být efektivní. Rada se nedávno vyjádřila k tomuto mechanismu pozastavení. Přijali jsme původní návrh Evropské komise, který jsme doplnili, tak abychom zohlednili žádosti některých členských států o posílení tohoto mechanismu pozastavení a o jeho souběžné zjednodušení a zpružnění. Hovořili jsme tam o veřejné bezpečnosti a veřejném pořádku. Některé členské státy si toto vyžadovaly. Hovořilo se tam také o pravidelné zprávě a o jednoduchém mechanismu, který by spočíval v tom, že když prostá většina členských států nahlásí, že daná země již nenaplňuje předpoklady, tak eh, dojde automaticky k dočasnému pozastavení na 6 měsíců. Některé členské státy v radě mají pocit, že v případě Gruzie, Ukrajiny a Turecka je potřeba počkat s vyzvou liberalizací, až bude schválen mechanismus pozastavení. Rada se proto obracela na Evropský parlament se žádostí o za A vyjádření a za B rychlý trialog k tomuto mechanismu pozastavení. Děkuji. Také děkuji a nyní dáme opět slovo panu zpravodaji. Prosím. Gracias, señora presidenta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Objevily se eh, nové připomínky, za které vám velmi děkuji. Děkuji za celou diskusi a začal bych s paní Jotovou, které chci poděkovat za její připomínky. Velmi mě zaujalo to, co jste říkala. Týkalo se to i mechanismu reciprocity. Tady myslím, že to vidíme stejně. Nevidím tady žádný rozpor mezi našimi postoji. Nemáte se čeho bát. Potom jsem chtěl také poděkovat za to, že jste zdůraznili důležitost otázky aktů v přenesené pravomoci. Evropský parlament je spoluzákonodárcem, navíc je to také v souladu eh, s judikátem Evropského soudního dvora v této věci. Tak, tolik tedy k této věci. Potom jsme měli vystoupení za, nebo jménem Kristýn. Souhlasím s tím, co bylo řečeno, co nám tady Kristýn vzkázala. Ano, souhlasím, že bychom měli používat aktiv přenesené pravomoci. Paní kolegyně leží na srdce lidská práva. mě také především v souvislosti se třetími zeměmi. Nicméně podívejte se prosím do bodu 3. Tam se o tom hovoří. Mám pocit, že zase tady nejsme v žádné v žádném rozporu. Ještě jednou tedy děkuji za vyjádřenou podporu všem, který, kteří ji vyjádřili. Děkuji také za to, že jste podpořili můj postoj týkající se aktů v přenesené pravomoci. Akty v přenesené pravomoci umožňují eh, silnější angažmá Evropského parlamentu. Co se týče Gruzie a Ukrajiny, tak souhlasím s vyjadřenou pozicí. To tež platí i pro Turecko. Doufám tedy, že práce bude postupovat rychle kupředu. Už se to řeší nějakou dobu. Děkuji také Tomášovi za jeho slova. Ten popis tou záchranou brzdou se mi velice líbil. Pěkná metafora. Já myslím, že právě by se mohl popularizovat tento mechanismus pozastavení jako ta záchranná brzda. Jste zmiňoval Kosovo, já to určitě beru na vědomí. ty statistiky nevypadají dobře a společně z toho máme obavu. Co se týče Turecka, tak tady také máme určité starosti. A má to právě návaznost na tu záchranu brzdu, o které jste hovořil. Chtěl jsem také poděkovat eh, zástupcům Evropské komise za jejich vystoupení. Bylo velmi diplomatické, říkáte, že berete na vědomí naše pozněvací návrhy. Připomínám komisi, že jejich postoj týkající se aktů, v, eh, tedy prováděcích aktů, byl již vlastně odmítnut judikátem Evropského soudního dvora. A já jsem říkal paní komisařce Malström, že je prostě potřeba, aby eh, stáhli svou kauzu, oni to neudělali a prohráli. Tak komise, nezapomínejte na to. Pak jsem ještě chtěl říci, že samozřejmě chápu, že statistické údaje jsou tady důležité. Já už jsem na této problematice pracoval i se zástupkyní nizozemského předsednictví. Ta práce byla velmi příjemná, velmi si vážím její profesionality. Já souhlasím s tím, že tento mechanismus musí být posílen a spružněn. Samozřejmě bezpečnost a veřejný pořádek nám leží na srdci, musíme mít k dispozici rychlý nástroj pro případy, kdy daná třetí země začne porušovat standardy, již přestane plnit předpoklady. Takže ještě jednou vám všem děkuji a bude to postupovat tak rychle, jako vy umožníte. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. Termín na pozměvací návrhy je 22. června, 12 hodin, tedy poledne. Pardon, pardon ještě, prosím. Promiňte, eh, že si ještě beru slovo, ale zapomněl jsem na jednu důležitou věc. Eh, týká se to toho, co říkal pan Sariuš Volsky. Nechal jsem si to nakonec a pak se na to zapomněl. V každém případě stanovisko výboru AFET vezmeme na vědomí, zohledníme ho. Dopady na zahraniční politiku také budeme brát v úvahu. Nechával jsem si to nakonec, omlouvám si, že jsem na to zapomněl. Dobrá, paní předsedkyně říká. Takže 22.6. pozněvací návrhy a 12. července hlasování ve výboru. Děkuji vám mnohokrát, kolegyně a kolegové za vaši účast. A nyní nás čeká další bod na pořadu jednání, a to bod číslo 7. 7. června 2016 Evropská komise vydala sdělení k takzvanému migrační, takzvané migrační dohodě. Zajímalo by nás, jak se komise chce zabývat externí dimenzí migrace, takže jsme pozvali zástupce Evropské komise, pana Leonela Gabriči, který vede odbor, který se zabývá globálními záležitostmi, včetně migrace v EAS, a bude tedy prezentovat sdělení Evropské komise. My jsme také pozvali členy AFETu a DV, aby se zúčastnili této výměny názoru. Takže pane Gabriči, máte slovo. Thank you, chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Řekla jste, že zastupuji komisi, ale já jsem z EH, jsem teď v EAS, e ale mé srdce stále zůstalo u komise. Takže Rád bych řekl, že také jste snad dostali tiskový ten prespak, který usnadní čtení toho sdělení a chtěl bych říct, že tady je doporučení pro radu, aby to podpořila dalším krokem a ten je důležitý, je uvidíme, jak to bude uh, u jednotlivých vlád, zda budou schopny podpořit návrhy, které jsou tu obsažené. Zásadní věc k tomu poselství onoho sdělení je svého druhu dvojaké. Jedna věc je, opat, aplikovat určité koncepty a principy, které doposud využíváme, ale rádi bychom, aby byly, tak říkajíc, aktualizovány na dnešní stav věcí, hlavně co se týká onoho externího rozměru migrace. A druhá část, usnadnit cestu, vydláždit cestu silnější přítomnosti Evropské unie v této oblasti, tím, že vyzveme členské státy, aby se zapojili, protože víme, že nikdo to nezvládne sám. Tedy eh, několik málo slov k těm dvěma aspektům. Ty principy, které chceme obnovit, tak ten fundamentální, základní z nich je, ať děláme cokoliv, ten Vždycky to musí být ve vztahu k třetím zemím ve vztahu partnerském. Co to tedy znamená? Nemůžeme omezovat eh, své poselství na ten striktní prvek návratu. Celá stará migrační debata eh, se týkala především ministrů spravedlnosti a vnitra, kteří zcela po právu se soustředili na tento aspekt, ale eh, hlavní poselství zní, že nemůžeme s třetími eh, zeměmi jednat tak, dostanete, mm, eh, dostanete lízátko, když ty lidi vemete, dostanete mrkev, když je nevemete. To znamená, musíme se držet principu partnerství. Ty země, které Eh, přistoupí k tomu migračnímu problému tím způsobem. Samozřejmě víme, že ty země, které požádáme, aby byly vstřícné ve vztahu k návratům, tak to jsou země, které sami se nacházejí pod silným migračním tlakem. Třeba Tunisko. Eh, je jasné, že můžeme chtít, aby Tunisko vyvinulo určité úsilí v oblasti návratu, ale nemůžeme zapomínat na to, že Tunisko samotné je konfrontováno s milionem a možná ještě větším počtem eh, migrantů. Tedy to, na co se budeme soustředit ve vztahu k třetím zemím, se nemůže soustředit jenom na ty aspekty, které zajímají nás. Jde o to, abychom společně v partnerském vztahu zvládli migrační otázku. Musíme uh, se soustředit i na ten stávající politický dialog. Druhá věc, která tady je obsažená, je přesně tento holistický globální přístup na všech úrovních, které má takový bilaterální vztah. A co tím myslíme? Zase vezmu ten příklad Tuniska. Tunisko je země, která je součástí naší sousedské politiky, má asociační dohodu. Je to země, která je součástí zóny volného obchodu. Pokud s nimi hovoříme o tom, co se dá dělat nejenom v oblasti návratu, ale obecně při zvládání migračních problémů, včetně jejich vlastních problémů, tak máte k dispozici tu již existující platformu tam se hovoří o zemědělství, o obchodu, bezpečnosti, hovoří se o právním státu, to znamená, je to 360 stupňů kruhu holistický globální přístup. Pokud zvážíme, vezmeme v úvahu, že v našem bilaterálním dialogu jsou e, témata, kterými může EU přispět, protože je to unijní kompetence, třeba dohoda Open Sky, otevřené nebe, která by umožnila nízkorozpočtovým společnostem podpořit turistický ruch v Tunisku. To je součást tohoto globálního přístupu. Je to také země, fakt, který vychází eh, z unijních kompetencí. Open Sky, otevřené nebe, do nich spadá, ale také jsme viděli, že to není dost, že to nebude dost máme-li se posunout ve spolupráci ku předu. A tak ve sdělení je jasně řečeno, že členské státy sami se do toho musí zapojit. Členské státy mají často bilaterální vztahy vycházející z historie a do toho bychom nechtěli vstupovat. Pokud členské státy mají v Evropě nějaké další větší negativní dopady, tak eh, nemohou očekávat, že se ty problémy vyřeší jenom pod unijní vlajkou. Je třeba, aby ty státy vyvinuly bilaterální aktivity. Chci to zkrátit. Tohle je jedinečná šance, jak využít migrační otázku k tomu, abychom pracovali v praxi v duchu Lisabonské smlouvy. Dále, a to bylo v té první části sdělení, to je ta, ten koncept, který je prazákladem všeho, pokud něčeho vůbec chceme dosáhnout. Holistický přístup, partnerství a odsouzení ke spolupráci mezi institucemi a členskými státy. Druhá část je dláždění cesty směrem k posílení unijního příspěvku ve věcích migrace. A to je to, co je součástí Evropského investičního plánu. Je třeba říct, že nemůžeme zapomínat na řešení problémů pomocí stávajících eh, peněz na spolupráci. I kdyby se nám to náhodou podařilo, kdyby členské státy našly nějaké dodatečné prostředky do té klasické eh, rozvojové pomoci, tak to nebude dostačující k tomu, abychom vyřešili středně a dlouhodobé výzvy, jimž tyto země čelí, protože v těchto zemích, v některých z nich, eh, především v subsaharské Africe, také v Ázii, to jsou země, které chudnou a chudnou a z nichž pochází stále víc lidí na útěku. To znamená, musíme na to patřičně reagovat, musíme se věnovat i těm otázkám sociálně-ekonomickým, musíme hledat nějaké životaschopné partnery, musíme respektovat suverenitu zemí, jejich zprávu, jejich vlastních hranic. To je součást koncepce toho investičního plánu. Nejedná se jenom o finance a jde to nad tento rámec. Jde o to, aby vzniklo uh, Eh, prostředí vhodné pro investice, pro mezinárodní eh, organizace a instituce, které se na tom budou podílet. Když se podíváme na Afriku, na eh, náš zájem v Africe, na africké zájmy, tak tam ztrácíme pomalou půdu ve prospěch třeba Číny. Je třeba tady mít určitou strategickou vizi, je třeba uh, obnovit partnerství i v socioekonomické oblasti. To je věc, které je třeba se dále věnovat, ale je to věc nadmíru důležitá. My si myslíme, že je třeba změnit trendy, protože teď to vypadá tak, že ve střední a dlouhodobé perspektivě by se to všechno mohlo zhoršovat. Máme 100, 200, 300 tisíc ilegálních migrantů nebo také miliony lidí, kteří se vydají na cestu, ale tento svět produkuje celosvětově 60 až 80 milionů uprchlíků a migrantů. Takže skončil bych posledním bodem toho sdělení. Tady se hovoří o odpovědnosti Evropské unie jako mezinárodního společenství, které by mělo být svého druhu vůdcem mezinárodního společenství a Měli bychom směřovat k samitu Spojených národů v září tohoto roku. Tam je také paralela s Obamovou iniciativou ve prospěch uprchlíků. Myslím, že jsem hovořil už dost dlouho a ponechám teď další prostor otázkám. Děkuji. A nyní dám slovo panu Poz... Poziakevicovi z ředitelství pro vnitro. Děkuji velice. Já jenom chci doplnit to, co tu právě řekl kolega. Vzhledem k tomu, že toto sdělení je výsledkem spolupráce komise a vnější služby. A já tady tedy konkrétně zastupuji ředitelství pro vnitro a pro nás toto sdělení představuje velmi důležitý krok, který se opírá o dvě takové základní hodnoty. Za prvé kontinuita Umožňuje nám přehodnotit to, čeho jsme už dosáhli, no, tady z pohledu vnitra i zahraniční politiky, vyhodnotit e, některé postupy, které již používáme ve vztahu ke třetím zemím, které se možná ukázaly nedostatečně efektivní, ale existují. To znamená, že nezačínáme od nuly. My jsme se snažili řešit problematiku mobility určitými tedy palíčky, opatření, které byly navázány na dohody o bezvízovém styku, o navracení a podobně. A na to navazují například dialogy na vysoké úrovni nebo summit ve Valetě. A tady během všech těchto aktivit jsme se snažili posilovat účinnost našich nástrojů. A proto to sdělení, tedy jeho většina, je, je věnováno té koncepci partnerství pro migraci. Partnerství pro migraci pro nás za prvé, to je asi velmi důležité, znamená, že tedy migrace je vlastně hlavním bodem zájmu našich externích vztahů. Doposud jsme postupovali více sektor po sektoru. Používali jsme tedy nástroje, které ředitelství pro vnitro má k dispozici ve vztahu k třetím zemím, ale v tomto sdělení komise obhajuje holistický přístup, eh, který znamená nasazení všech nástrojů, které máme k dispozici. Za druhé, a to je také velmi důležité, se věnujeme partnerství z třetích zemí. Jde o společnou práci. Musíme pracovat na základě sdílených zodpovědností. Samozřejmě najdou se věci, které je Evropská unie připravená dělat, ale my se také tedy uh, hodláme zaměřit na to, aby i třetí země se snažili víc v této oblasti. A konečně také je velmi důležité zahrnout do všech těchto snah také třetí země, tedy ne, veškeré snahy nemohou vycházet pouze ze strany Evropské unie. A to má i pozitivní aspekt. Některé členské státy mají velmi dobré vztahy s některými třetími zeměmi, mají tedy privilegovaný přístup eh, ve srovnání s tím, jak je vnímána Evropská unie. A tady je tedy důležité, abychom si vzájemně pomáhali a přitom všichni mluvili jedním jazykem. Pokud jde o migrační partnerství, kromě toho komponentu migrace se najdou i další komponenty, které by eh, tady měly být zohledněny z pohledu našeho ředitelství, například obchod, eh, rozvojová pomoc a další sektorální záležitosti důležité pro třetí země ale to také znamená, že musíme hovořit s třetími zeměmi a vyslechnout je, zjistit, jaké jsou jejich zájmy. Máme tři krátkodobé cíle partnerství, eh, zachránit životy, zvýšit efektivnost návratu, lepší spolupráci a také posílit odolnost třetích zemí, zvláště těch, které jsou transitními případně eh, se v nich zdržují velké počty uprchlíků a migrantů. Ale samozřejmě tím dlouhodobým eh, cílem je potírání problému eh, jeho kořene. Pak je tu další důležitý komponent. Na stránce, tedy z pohledu ředitelství pro vnitra, vnitro se toho nedá moc dělat, ale je tu aspekt rozvojové pomoci, a asi je zajímavé, že v rámci i tady toto sdělení obsahuje zajímavé návrhy v tomto ohledu, tak aby došlo k zvýšení efektivity. Pokud je o zeměpisné hledisko, my tady upřednostňujeme některé třetí země, nezapom- neznamená to, že bychom úplně zapomněli na ty, které zmíněny nejsou, ale chceme se soustředit na některé země, kol- eh, například kolem, té, kolem Středozemního moře, které jsou transitními zeměmi nebo zeměmi původu pro tu eh, mediteránskou migrační cestu, ale to, to neznamená, že bychom se úplně eh, že bychom úplně zapomněli na jiné třetí země. Samozřejmě ve spolupráci s paní Mogarini a s vnější službou budeme pracovat na mechanismu, který by zaprvé interně řešil, jak se organizovat a tak tedy doufáme, že na základě principu sdílené zodpovědnosti i členské státy udělají svůj díl práce. A potom tedy v tomto duchu budeme přistupovat i k třetím zemím. Děkuji a nyní otvírám debatu. Paní Laurinsky. Děkuji. Já mám otázku, pokud jde o praktickou implementaci tohoto balíčku na jedné straně, jaké jsou podmínky pro uvalení moratoria a co se o tom vlastně dozvíme, o těch okolnostech a důvodech. Já jsem eh, o tom debatovala se zástupci demokratických sil v Turecku a ti tedy vyjádřili své obavy z toho, zdali evropské prostředky skutečně dosáhnou toho kýženého cíle. A já se tedy ptám, jak to tedy, jak balíček řeší technickou podporu. Jestliže se chceme odstranit určité nedostatky, pak mohu říci, že na základě své zkušenosti vidím potřebu technické podpory. A mě by zajímalo, jestli je součástí toho balíčku a jestli je tam také tedy něco k vzdělávání, eh, něco tedy k vyškolení eh, lidských zdrojů. Děkuji, paní Björk. Děkuji. Podobně jako v rámci té předchozí debaty o liberalizaci vízové politiky i nyní získávám dojem, že v podstatě většina těch politických úvah eh, je tedy vedena jedním imperativem. Zabránit uprchlíkům nebo migrantům v tom, aby dorazili do Evropy. Toho se tedy týká i tento balíček a také dohoda Evropské unie a Turecka. Já si však myslím, že bychom měli použít všechny nástroje, které máme k dispozici, včetně například obchodu, rozvojové pomoci a tak dále, k tomu, abychom tedy zabránili přílivu uprchlíků. Tedy pokud to formulujeme takhle, tak je to ostudné. V tomhle balíčku v podstatě jde o to, že jsme ochotni spolupracovat s diktátory, s nedemokratickými eh, režimy, ať už je to Eritrea, Turecko a podobně, ve snaze ochránit naše hranice, naše vnější hranice. Ministři vnitra Evropy eh, zakládají ta detenční centra na ostrovech eh, na vnější hranici Evropské unie a nyní by dokonce tedy posunuli tuto hranici dál a jak si řešili problematiku zadržení uprchlíků subdodavatelsky, centry, která budou zakládána v třetích zemích. Já si myslím, že během plenárního zasedání zjistíte, že celá řada politických skupin se dívá velmi kriticky na tento návrh. Něco takového nepotřebujeme. Potřebujeme najít skutečná řešení a skutečnou solidaritu a zachovat Evropu jako otevřené místo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě nejsou žádné pochyby o tom, že potřebujeme větší investice v Africe. Tady potřebujeme tady plán spolupráce, ale s tím souvisí určité obavy. A samozřejmě jde především o navýšení kapacity pro spolupráci s třetími zeměmi ve snaze zabránit lidem, kteří eh, prchají před válečnými konflikty nebo chudobou, aby dorazili do Evropy. Vztah mezi Evropskou unii a třetími zeměmi je diktován určitý, naplněním určitých podmínek, které jdou proti duchu spolupráce. Zaměřuje se především na zvládnutí situace na vnější hranici a to nějak nesouvisí s rozvojovou pomocí. To nějak neznamená, že bychom vytvářeli nějaké příležitosti pro Afričany anebo odstraňovali nerovnosti. V podstatě tedy vlastně eh, odčerpáme prostředky z rozvojové pomoci a věnujeme je na posílení naší vnější hranice. A to rozhodně není správný způsob. Jak řekla předchozí řečnice, je to snaha řešit subdodavatelsky tento pro- problém na úkor jiných a mimo naši vnější hranici. Jestliže členské státy, kdyby tedy členské státy skutečně implementovaly to, na čem jsme se dohodli loni v rámci toho programu European Agenda, tak bychom nedospěli až k takhle napjaté situaci. Děkuji, paní předsedkyně. Asi bych měl říci, že jsem stálým zpravodajem na téma humanitární pomoci ve výboru pro rozvojovou pomoc. A mohu se připojit k nebo chtěl bych vám tedy sdělit obavy, které má Výbor pro rozvojovou pomoc, pokud je o tento návrh. No něco z toho už upozornili předchozí kolegové, kteří hovořili přede mnou. Za prvé chci zdůraznit, že pokud tedy z migrace uděláme to ústřední téma, a to i rozvojové pomoci, je třeba si uvědomit, že z praktického hlediska, geostrategického hlediska jsou vlastně naše vnější hranice v Africe, že tedy ta patří k našemu blízkému sousedství. A pokud nebudeme bojovat s chudobou a válečnými konflikty v Africe, tak tedy ten migrační tok eh, nikdy neustane. Existují stovky tisíc a milionů lidí, které, kteří utíkají před válečnými konflikty a nebo hladomorem. Pokud tedy migraci a uprchlíky zasadíme do kontextu naší eh, zahraniční, je tedy nezbytné tento fenomén zasadit do kontextu naší zahraniční politiky. Za druhé, Partnerství je jediné možné řešení. Nemůžeme jednostranně uvalit nějaká konkr- nějaké konkrétní požadavky na země, odkud proudí uprchlíci a migranti. Musíme ten problém řešit na bázi partnerství a spolupráce s těmito zeměmi. Naše obavy se promítají hned do několika oblastí. Rozvojovou pomoc nelze řešit pouze na základě kondicionality. Neříkám, že bychom si neměli klást podmínky, ale v oblasti rozvojové politiky vždy, než předložíme nějaký nový návrh, tak provedeme právě vyhodnocení té podmíněnosti. Ale nemůžeme tedy jaksi z politického hlediska vyžadovat, že země, které jsou příjemci rozvojové pomoci, ji dostanou pouze na základě určitých podmínek. Rozvojová pomoc je o boji s chudobou a vytváření určitých podmínek. Není to tedy nástroj k vyvíjení politického tlaku na vedení těchto zemí. Také humanitární pomoc je poskytována na základě několika podmínek. Jední mm, z nich je tedy, že ta humanitární pomoc má být neutrální a nestraná. Čili tady, tady není možné chtít naplnění nějakých podmínek předem. A konečně je tu ještě aspekt rozpočtu. Buďme upřímní. V tuto chvíli jsme svědky toho, že tedy dochází ke snaze sehnat peníze na určité oblasti Sýrie, jedna z nich a podobně. Komise řekla, že na podzim představí návrh k tomu, jak navýšit prostředky o prostředky, které jsou k dispozici v EFSA, EFSI. To znamená, že získáme několik desítek miliard navíc, ale i když se to podaří, stejně i nadále budou muset členské státy zaplatit svůj díl a k tomu v tuto chvíli nedochází. Čili čistě hypoteticky. Pokud členské státy nepřispějí svojí polovinou, a tady se dívám tedy na ty zkušenosti, které jsme z příspěvky členských států již udělali v rámci této migrační krize, tak to není, nevypadá příliš růžově. Afrika je obrovský kontinent, počet obyvatel Afriky neustále roste. A pokud se nebudeme opravdu snažit, tak problém nevyřešíme. Rozhodně tedy nemáme dost zdrojů. Rozhodně nemáme dost velký rozpočet a to je něco, co budeme muset řešit i mimo půdu tohoto výboru. Členské státy tedy eh, se musí, musí dostat svému eh, dílu závazku, jinak se nikam nedostaneme. Děkuji. Tyto návrhy jsou velmi zajímavé připomínky komise jsou velmi zajímavé. Já bych se rád teď soustředil jen na tu otázku toho, jak jsou vynakládány prostředky a způsob, jakým vykládáme termín výkon, tedy účinnost vynaložených prostředků. Jak to hodnotit? Zvláště tam, kde tedy eh, používáme nástroj navýšení prostředků. Já jsem v 90. letech byl ministrem pro migraci a tehdy nebylo politicky korektní použít některé termíny, které se mezi tím objevují v tomto textu a mě se mimořádně líbí. Místo toho používáme například výraz tedy dopady nebo důsledky pro ty, kteří neplní podmínky. To mě trošku vrací do těch 90. let, kdy jsem byl hlavním koordinátorem pro vládu a ti, kdo nedrželi krok, museli nést důsledky. A teď je tu další termín. Problematika legální migrace versus nelegální migrace. Vždycky nám bylo řečeno, že pokud tedy otevřeme dveře legální migraci, nevede to nezbytně k tomu, že by se snížil tok nelegální migrace. Já si tím ale nejsem jist. Rád bych měl víc konkrétních informací, abych mohl situaci vyhodnotit. Čili tohle je pro mě trochu pochybný argument. A konečně, myslím si, že ať už zavedeme cokoliv, vždycky je důležité abychom se jasně vyjadřovali, abychom, aby nám bylo jasné, jaký bude náš přístup. A tam tedy, kde hovoříme o tom, že je třeba informovat jednotlivce i třetí země o tom, zdali vůbec eh, mají šanci v Evropě. Tady je tedy třeba, to je hezké, ale nevím, jak by to vypadalo v praxi. Ta situace v praxi vypadá jinak. Thank you very much. Děkuji. Když poslouchám Timothyho Kerkova, tak je to inspirující. Je to vždycky vtipné, humorné, ale také tvůrčí, zvyšuje to hladinu energie, je to určitě pro nás všechny přínosné. U tohoto návrhu je potřeba se podívat na kontext, do kterého je zasazen. A ten kontext je, že ve světě hoří. Samozřejmě, že musíme spolupracovat. Potřebujeme partnerství se sousedními zeměmi, ale do jaké míry? Je to normální, že se vůbec zamýšlíme nad tím, že bychom rozšiřovali hranice a že bychom dodavatelsky řešili své odpovědnosti za humanitární pomoc? Já se bojím, že v tuto chvíli se ještě rozšíří prohlášení Evropská unie, Turecko nebo dohoda a použijeme stejný mechanismus třeba na Libii. Rakouský ministr o tom hovořil, Borový švédský ministr pro evropské záležitosti před deseti dny hovořil o tom, že je nezbytně nutné dohodnout se s Libií, ale Libie to je přece stát, který selhal. To budeme opakovat řešení s Tureckem u Libie a kam to půjde dál, který bude třetí, čtvrtý, pátý stát. U financování si musíme uvědomit, že už v tuto chvíli do této dohody s Tureckem vkládáme více peněz než do, roz, než do rozvojové pomoci pro zbytek světa. Vždyť to je spousta peněz. A když se to uplatní na další země, tak jaké prostředky nám zbydou? Co zbyde z toho kontextu, ve kterém působíme jako Evropská unie? Povede to k tomu, že se Evropa zase opevní? Já mám pocit, že tento návrh nás posiluje, eh, nás posunuje o další krok k opevněné Evropě. Ano, vždy bychom měli spolupracovat se sousedními zeměmi, ale externalizace evropských hranic, to je prostě něco, co bychom vůbec neměli ani zvažovat v tuto chvíli. Děkuji, paní Volmajer, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Upřímně řečeno, když se podívám na směsici poznámek, které po mém soudu neúplně vždycky souvisí s tím, o čem diskutujeme, pokud tomu dobře rozumím, hovoříme o angažovanosti EIB a humanitární pomoci v třetích zemích. Já si myslím, že to je naléhavě nutné. Jsem přesvědčena o tom, že musíme investovat dokonce víc a e, souhlasím s kolegou z SND, protože z těchto zemí lidé utíkají kvůli nouzi, kvůli tomu, že stát tam je ve velice špatném stavu, není tam bezpečnost, nefunguje policie, nemají tam lidé vůbec žádnou perspektivu, ekonomický rozvoj nenastal. To znamená, že do těch zemí musíme investovat. Cílem totiž je, aby lidé nemuseli utíkat, aby mohli zůstat ve své zemi, protože tam budou mít nějakou perspektivu. Myslím si, že to je jádro toho všeho, proto také vítám postup komise a také bych si ráda přála daleko větší angažovanost členských zemí, co se týká humanitární pomoci rozvoje zemí na africkém kontinentu. Na druhé straně si myslím, že i komisi, pokud jsem tomu dobře rozuměla, nejde o to udělat z Evropy pevnost, jde o to, aby se zabránilo naprosto nekontrolovatému pohybu lidí, to je věc, kterou členské státy nezvládají a nebo to vede k velkým rozporům uvnitř členských států a tím pádem to dělá problémy Evropské unii, protože státy mezi sebou pak jsou v, natako, v takovém rozporu, že nejsou schopny najít řešení a vede to i k rozporům uvnitř jednotlivých států přijímání skutečných uprchlíků, myslím, že to se shodneme všichni, že jsme pro. Viděla jsem, že tady jsou návrhy týkající se řízené legální migrace, kterou je třeba plánovat, je třeba mít nějakou koncepci. Nemůžeme si vybírat své sousedy, nemůžeme zvažovat, koho podpoříme nejradši, ale uh, Jedna věc je určitě důležitá. Když už dáváme peníze, musí sloužit ty peníze ke stabilizaci regionu. Když je člověk proti tomu, aby se spolupracovalo s Libií, tak eh, je třeba mít na paměti, že v tuto chvíli teď v saharské eh, zóně je, jsou miliony lidí ohrožených smr- smrtí, kteří uh, se teď snaží přejít přes Libii. Je třeba se tedy postarat o tu subsaharskou zónu. Jde o to, že hrobem je ne středozemní moře, ale už Sahara. Na Sahaře umírá daleko víc lidí, než se vůbec dostane do Libie, než kolik pak umírá v moři. Takže jde o to pomoci těm lidem, nejenom na evropské půdě, je třeba převzít odpovědnost, je třeba diskutovat s členskými státy, to určitě ano, ale máme také odpovědnost za to, abychom měli dost prostředků, které budeme investovat přímo na africkém kontinentě s tím cílem, aby z toho profitovala tamní populace když se dohodneme na něčem takovém, tak si myslím, že bychom jako jednotný Evropský parlament mohli postupovat s jistou silou. Nemůžeme zachránit celý svět, nemůžeme se postarat o celý svět, i kdybychom ten nárok si snad činili, tak to není reálné, ale musíme přispět v mezích možného. Děkuji. Majo, uh... Děkuji. A nyní se obracím na zástupce nizozemského předsednictví. To nechce vystoupit, takže znovu dostane slovo Evropská komise. Pan Gabriči, prosím, máte slovo. Pořád říkáte komise, <laughs> já jsem, e já jsem Evropská služba pro vnější činnost, ale spolupracujeme s Evropskou komisí, je to součástí komise. Dobrá, začnu u vašeho posledního vyjádření. Vy jste říkala velmi jasně, že Teda neřekla jste, že by členské státy byly schizofreni, ale řekla jste, že mají určitý problém v té 28 se dohodnout a také máme navíc problémy vnitřní v členských státech mezi rezortem vnitra a spravedlnosti. Prosím, považujte toto sdělení za dokument, který má dobré a špatné stránky, zmiňuje některé body, některé možná příliš důrazně, některé nedostatečně důrazně, ale v každém případě je to jakýsi seznam témat, které mají řešit členské státy. Doma anebo v radě. A následně uvidíme, jestli tento dokument nějak nasměruje členské státy. Nedívejte se na toto sdělení jako na stoprocentní obsah mysli paní Mogherini anebo pana Junkra. Je to dokument, kterým instituce reaguje na žádost rady, aby byla předložena určitá témata. Řada obecných připomínek, která tady zazněla, byla velmi smysluplná. Ale neměli byste to říkat pouze mně, ale také svým členským státům. Tolik tedy má první zásadní, ale obecná připomínka a teď jenom rychle k jednotlivým otázkám. Za prvé, co to je tato migrační dohoda? Co to znamená to slovo kompakt? Chcete-li, je to jakýsi revidovaný dvoustranný politický program se třetí zemí. Justice, vnitro, ženevské úmluvy, právní stát, humanitární mezinárodní právo, zpráva krize, migrační, návratová politika, jsou věci, které v těchto dohodách dříve nebyly dobře jak se rozepsány. Máme třeba dohody týkající se životního prostředí, dopravy a podobně, ale tyto aspekty tam teď budou lépe pojednány. Tak, aby bylo lépe, lépe zohledněna problematika vnitra a spravedlnosti. A tento dvoustranný záva, tento, tato dvoustranná dohoda si vyžaduje závazek obou stran a musíme ji podpořit všemi různými nástroji. Například, podívejme se na Tonisko. Z toho důvodu, že není úplně ve světle reflektoru v tuto chvíli, ale také proto, že Evropská komise a EAS v tuto chvíli připravuje sdělení obecné k vztahu Tuniskem. To je země, která již podepsala asociační dohodu s EU, má také akční plán politiky sousedství, což znamená, že máme bilaterální program, v rámci kterého oni se zavázali k tomu, že učiní řadu opatření. V rámci tohoto dvoustraného dialogu se znova podíváme na jednotlivé prvky, které tam jsou obsaženy včetně těch, které se týkají migračních toků, ženevských umluv, eh, toho, jak budou zacházet s uprchlíky ve vlastní zemi, jak budou umožňovat návraty v případě nezákonných přistěhovalců. To je vlastně tuniský závazek, který je v souladu i s tím, že oni chtěli mít vlastní právní stát, který bude dobře fungovat, který bude stabilní a do toho spadá i zpráva hranic. Takže to je ta inteligentnější varianta více za více, než ta méně inteligentnější varianta více za více. Ta neinteligentní varianta v podstatě znamenala to, dostanete trochu trochu pobídek, když budete demokratičtí, tak jako si to představuji já. Teď my říkáme, když svůj budoucí hospodářský a sociální rozvoj navážete na Evropu, tak tím více já od vás budu požadovat, abyste dodržovali mezinárodní právo. Čili existuje tady určitá podmíněnost, ale ta je dobrovolná pokud Tunisko učiní politické rozhodnutí, že chce přijmout určitá opatření a v rámci tohoto dialogu samozřejmě existuje i migrační část, Oni můžou požádat o více a já potom budu muset od nich vyžadovat více. Ano, politická podmíněnost tedy existuje. Není to tak, že když nevezmete pár eh, uprchlíků, tak eh, nedostanete cukra, dostanete byčem. Je to skutečná politická kondicionalita. Někteří z vás naráželi na skorumpované diktátorské země, tam prostě nemůžeme uplatňovat stejná kritéria. <clears throat> Nemůže tam být stejný cukr a byč. Tam ta podmíněnost by se týkala jenom toho, že v tyto země nejsou skutečným, nebo se jo, přestanou být tak obrovským zdrojem migrace, protože se nejedná jenom o nějaké klimatické jevy, které působí migraci v 80 případech, lidé utíkají vlastně před svými vládami. A když se na některé z nich podíváte, tak jsou pěkně bohaté. Nevylíte tedy dítě s vaničkou. Pokud to má být partnerství, tak musí být úplné, komplexní. Máme velkou migrační krizi a využijeme to k, jako příležitost k menší revizi tohoto partnerství s těmito zeměmi. Teď ještě o penězích. Doufám, že tím odpovím na řadu otázek, které tady padly. My jsme slíbili více peněz, co za to dostaneme, jak se to bude sledovat. Tam existuje kontrolní mechanismus s členskými státy a účetním dvorem u využívání těchto finančních prostředků. Teď, co se týče dalších prostředků, já myslím, že žádné nemáme. V rozpočtu komise tedy. A jak někdo správně říkal, si nedovedu představit, že jak probíhá krize, tak členské státy by byly ochotné věnovat zásadní finanční člán, eh, částky na řešení této problematiky. V rámci tohoto sdělení, jak jsem říkal ve svém úvodu, se odkazuje k tomu, že si musíme vytvořit novou strategickou vizi vizi vnější, vnější um, evropské investiční politiky. A znovu se tady vrátím k případu Tuniska. Tunisko má s námi oblast volného obchodu. Volkswagen v jednu chvíli uvažoval o tom, že by investoval do Tuniska, že eh, by, se, že by tam dodavatelsky řešil výrobu určitých součástek. Ptala se islandská poslankyně, Itálie díky tomuto sektoru dalo práci 30-40 tisícům lidí v Tunisku. Prostředky na rozvojovou pomoc existují, nemůžeme je znásobit. Ano, ve sdělení se hovoří o půl miliardy jako rezervě, tu máme ale to je maximum. Musíme prostě najít nový způsob, jak využít eh, externí dimenze politiky, jako například dohoda o otevřeném nebi s Tuniskem, tak aby Ryanair, Vueling, eh, nízkonákladové společnosti tam mohly lítat. Což přivede více turistů a následně soukromých investic do této země. Čili v tom tedy spočívají ty investiční plány, o kterých se hovoří ve sdělení je to propojené. Ta stará zásada více za více. Pokud v rámci bilaterálního dialogu Tunisko řekne, že opravdu chce navázat budoucí hospodářské a sociální rozvoj svůj na Evropu a na její vnitřní trh, tak my potom od nich musíme vyžadovat určité požadavky, ale zároveň musíme naplnit to, co jsme přislíbili. A tady se dostávám k dalšímu bodu, který se týkal zákonné migrace. Myslím, že Tim o tom hovořil. Ne, nejsem si jistý, ale myslím, že ano. Já si vzpomínám, když ministr vnitra Jack Straw o tom hovořil před 15 lety. A čirou náhodou já jsem byl tehdy mluvčím a komisaře Vitorina, který v 90. letech předsedal tomuto výboru. A v té době jsme měli společný návrh migrační azylový, který už je v podstatě na stole 15 let. V té době jsme se zásadně zamýšleli nad tím, jak pokud je to vůbec možné, na evropské úrovni inteligentněji eh, využívali legální migrace. Uprchlíci to je něco jiného, to je ženevská umluva, humanitární politika, humanitární pomoc a podobně. Ale co přistěhovalství, to je něco jiného. Jak se tady vyrovná poptávka a nabídka na trhu práce? V tuto chvíli to není regulované a trochu regulovat by se to dalo. Například. Před 15 lety komisař Vittorino navrhl třeba, že do zemědělství by se vydávala jakási dočasná pracovní povolení. To bylo v době španělské krize s Marokem a Pateras a všechno toto. A šlo o to, že někdo ze subsaharské Afriky by pracoval ve španělském nebo v Itálii, sbíral rajčata nebo co, a potom by se vrátil domů. a několik vlád, určitých politických stran, říkalo, že to je vykořišťování, že prostě ty lidi pozvete do Evropy, tři, čtyři měsíce necháte pracovat a pak je vyhodíte. Ale šlo o to, ať sem přijdou, aniž budou riskovat svůj život. Pokud se jim něco stane, tak se na ně vztahuje zdravotní pojištění, za čtyři měsíce si vydělají pořádné peníze, nejenom pár šupů, a to jim bude stačit na to, aby se vrátili domů a žili zbytek roku, starali se o svou rodinu a pak zase přijeli na tři měsíce do Evropy. Tím se vracím ke své první otázce. Když vytváříme tato partnerství se třetími zeměmi, tak nechceme hovořit jenom o readmisi ve smyslu vemte si je zpátky. Tady nedochází k žádné externalizaci vnějších hranic. Jedná se o partnerství, jehož součástí musí být i zákonná migrace, kromě návratu. To je pro tuto chvíli z mé strany všechno. Hlavně jsem se snažil říct, abyste tedy to říkali nejenom mě, já souhlasím s polovinou věcí, co jste říkali, ale říkejte to také členským státům. Toto sdělení nám zadala rada. Měla k tomu několikrát v minulosti poptávku a vrací se to vlastně k závěrům z rady z doby, kdy začala celá migrační krize. Vy jste si je určitě přečetli stejně tak jako já. Premiéři tehdy říkali, že dochází opravdu k invazi a že je potřeba se nejprve postarat o hranice a potom rozvinout vnější aspekt této politiky, včetně návratu. Podívejme se také na závěry ministrů vnitra a spravedlnosti z října loňského roku. Myslím z 15. října, pokud se nepletu. Když si přečtete tyto závěry z pera členských států konec konců, to je vlastně poptávka, kterou dávají nám, ostatním institucím, tak v těch závěrech najdete právě tu zásadu více za více nebo méně za méně. Jinými slovy, nebudeš brát zpátky v rámci radmise, dostaneš byčem. O rok později máme sdělení, kde se hovoří o partnerství, odpovědnosti a závazku přijatém druhou stranou. Pochopitelně, že i v tom dokumentu se hodně hovoří o readmisi, protože k tomu byla politická poptávka, ale je to zasazeno do širšího kontextu. Děkuji. Now for DG Home. Děkuji, pane Gabriči, a ten pan Buzakěvič za DG Home. Děkuji. Jenom málo pár bodů, spíš abych doplnil některé technické aspekty k těm otázkám, které tady zazněly, protože Leonelo to již komplexně vysvětlil. Partnerství, duch partnerství v rámci této smlouvy je náš přístup k tomu. My nechceme externalizovat svou odpovědnost za obranu vlastní hranici, hranice, ale o co jde? Jde o posílení kapacit těch zemí, aby chránili své vlastní hranice. Když se vydáte do těch zemí, tak uvidíte a uslyšíte, že mají o to zájem, protože žádná země na světě si nepřeje, aby přes její hranice bez kontroly chodili pašeráci, lidi, migranti. Pašeráci se nesoustředí jenom na lidi, ale pašují jakékoliv zboží. A druhá věc, samozřejmě chceme vykonávat své odpovědnosti v rámci mezinárodní ochrany. Nikdo nenavrhuje, abychom um, postupovali proti uprchlíkům. Co ale navrhujeme je vytvoření víc legálních cest. To by byla součást tohoto dokumentu, včetně vracení, resettlement. To znamená, vnímáme svou odpovědnost. Je tady ten fenomén, že i ti lidé, kteří prchají ze zón konfliktu, by rádi zůstali co nejblíže svému původnímu bydlišti, třeba v Libanonu, v Etiopii. V těch zemích je velice důležité, aby tam mohli zůstat, pokud si to přejí. Pokud tam nejsou pro ně podmínky, aby tam se trvali, tak se budou muset posunout dál, ale to nesouvisí s tím, že bychom je chtěli zadržet vně EU. Chceme vytvořit podmínky, aby mohli být tam, kde si to vybrali, co nejblíže svému domovu. Co se týká vývoje, my v DG Home, v ředitelství pro vnitřní věci, nejsme ti nejpovolanější, abychom komentovali nástroje, ale podívejme se také na stranu příležitostí. My chceme vyslat signál, vyslat poselství, že chceme posílit svou pomoc, že chceme pracovat v duchu partnerství, podívat se, co je nutné a co není, ale nejde jenom o to abychom se podívali na to, kde eh, dáme někomu ránu byčem. Jde o to, abychom si navzájem naslouchali a činili to, co je potřebné a nutné. Ať už je to technická pomoc, ať už je to výměna osvědčených postupů, vytváření kapacit, jsme tam eh, příst přítomní prostřednictvím agentur. Je třeba zjistit, jaké jsou potřeby v těchto zemích. a my pak na to chceme reagovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem za vystoupení. Postoupíme k dalšímu bodu pořadu jednání a tady bych chtěla říct, že posledním bodem dnešního dopoledne Tady dochází k posunu bodu, to znamená, že pře místíme ten bod pořadu jednání na zítřejší, na zítřejší dopoledne. Teď se posuneme dál. Stav jednání ve vztahu k Evropské pohraniční a pobřežní stráži. 30. května jsme o tom hlasovali ve výboru, od té doby se třikrát konal trialog. Já vyzvu tedy pana zpravodaje, pana Pabrikse, aby nás informoval o tom, jaký je stav. Děkuji, Kingo. Ano, opravdu je to tak. Udělalo se už docela dost práce, co se týká diskusí na téma Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Kolegům bych pro ty, kdo to nesledují podrobně a každodenně, eh, připomněl, že se jedná o neuvěřitelně důležitý strategický, politický, institucionální nástroj pro nás, pro všechny. Jde o posílení pravomocí a odpovědnosti agentury Frontex, jde o hledání a nalézání efektivní cesty, jak můžeme zlepšit administraci a zprávu vnější evropské hranice. Všichni víme, že v tuto chvíli Evropa čelí bezprecedentní migrační krizi. Jsme konfrontováni s rostoucím rizikem terorismu a zločinnosti ve spojení s nestabilitou v různých regionech tohoto světa této perspektivy nemáme příliš mnoho možností k manévrování, co se týká našich vnějších hranic. Toto je jeden z bodů, který musí být vyřešen a když se na to podíváme prismatem členských zemí a když se na to podíváme z perspektivy občanů Evropské unie a my jako parlament jsme jejich zástupci, tak eh, musím říct, že všichni očekáváme nějaké efektivní řešení. To by byl také důkaz toho, že my jako parlament skutečně můžeme přijmout nějaké rozhodnutí, které bude mít pozitivní vliv na životy, pozitivní vliv na bezpečnost našich občanů a které bude zaručovat eh, nejvyšší standardy všem těm chudým, ubohým lidem, kteří se zoufale snaží dostat se k břehům Evropské unie, tak, aby se zachránili život a měli nějakou perspektivu lepší budoucnosti. Co se týká situace v rámci trialogu, tak vám mohu dát aktuální informace, že během velice krátké doby se nám podařilo mít už pět technických schůzek, tři trialogy. Poslední skončil zrovna včera a řekl bych, že jsme také dosáhli značného pokroku. Hlavně díky tomu, že naši poradci a asistenti pracovali velice pilně a svědomitě a díky tomu, že jsme měli skvělou spolupráci se stínovými zpravodaji. Všem bych jim chtěl poděkovat za tu práci, kterou odvedli. Ono není vždycky snadné dopracovat se ke schodě, ale takový je prostě život a já jsem Eh, přesvědčen, že budeme nakonec slavit vítězství a že předložíme dobrý dokument eh, výboru i plénu. Zdá se, že se blížíme k dohodě s radou v celé řadě bodů. Možná to stručně projdu, všechny ty body, které jsou na té plusové straně. Takže první článek čtyři, koncept toho, co znamená integrovaná zpráva hranic. Tady jsme se téměř dostali ke schodě. Také obecně se shodujeme na tom a přijímáme fakt, že co se týká Evropské agentury, tak by měla tady vzrůst role Evropského parlamentu na jedné straně máme respekt vůči této agentuře, na druhé straně chceme mít větší míru odpovědnosti za svá rozhodnutí, protože odpovědnost jde ruku v ruce zprávy. Budu upřímný a řeknu, že Rada a komise na počátku měly jisté pochybnosti, ale podařilo se nám se zblížit ve stanoviscích. Také jsme hovořili o přítomnosti těch styčných důstojníků podle článku 11 ve členských zemí. I tady se blížíme k dohodě vzdor tomu, že tady byla celá řada námitek, především od Rady, ale také od členských států. Podařilo se nám vysvětlit, jak je to důležité, jaké budou povinnosti těchto lidí v členských zemích protože ono to nakonec usnadní spolupráci mezi členskými státy a usnadní to také výměnu informací. A já si myslím, že velice obtížné si představit situaci, kdy bychom efektivně mohli administrovat své vnější hranice a poskytovat včas pomoc, pokud bychom neměli informace. To znamená, tito liaison officers, ti styční důstojníci Um, přispějí ke zlepšení situace. Myslím, že tady dojde ještě k vylepšení toho textu, který předložila komise. Další otázka, kde jsme došli k, k jistému pokroku, je posouzení zranitelnosti. Tady se hovořilo o tom, že by agentura měla definovat případná slabá místa externí hranice, měl by tady být komplementární mechanismus uh, Eh, doplňující ten šengenský evaluační mechanismus. Ty dva mechanismy by fungovaly paralelně, to znamená, že bychom eh, lépe a včas mohli sledovat, co a kde se děje. Také se snažíme dosáhnout pokroku v otázkách technického vybavení, protože je důležité vzít na vědomí fakt, že abychom mohli poskytovat eh, pomoc včas, to je teprve půlka celého úspěchu, když eh, pohraniční stráž dojede na místo, tak třeba tam nejsou dostupné technické prostředky pro to, aby mohli splnit své povinnosti. To znamená, musí tady být paralelní podpora lidské zdroje i technické prostředky. Zcela zjevně jsou věci v členských eh, státech, které poskytují technické prostředky. Je třeba vyjasnit, jakým způsobem by to mohli udělat, ale já jsem přesvědčen, že ty státy to mohou dělat, že je třeba najít cestu, jak se dohodnout na tom, že se budou včas poskytovat lidské zdroje. Stejně tak se najde eh, cesta k tomu, jak poskytnout včas pomoc technického charakteru. Když se podíváme na, těch, na ten půl 1500 eh, členů pohraniční stráže, tak je eh, třeba, aby se ta čísla poskytnutá členskými státy dodržovala. Je celkem eh, třeba mít těch 1500 členů. Myslím, že i tady se blížíme k dohodě. Původně jsme byli blíže tomu návrhu komise, ale vidíme také důvody, které jsou za tou argumentací rady. To nám pomáhá, abychom bude-li to potřeba, vyžadovali počet vyšší. Nemůžeme prostě zmrazit tu cifru na tom stropu 1500, nikdo neví, co přijde v budoucnosti. Vytváříme agenturu, která nebude pracovat dnes a zítra, ale vytváříme agenturu, která by měla poskytnout Evropské unii lepší pomoc v nejméně deseti následujících letech, pokud ne po dobu delší. Dosáhli jsme pokroku i v oblasti základních práv, jenom abych zmínil eh, příklad. Máme odkaz na základní práva v článku 1. Eh, je to určitý deštník pro eh, celé to nařízení. Stejně tak základní práva budou zajištěná, ten muž či žena, kteří budou v čele. Víme, že bude potřebovat zdroje, budou potřebovat reference, tedy všechny politické síly v Evropském parlamentu nebo i mimo parlament si nemohou stěžovat na to, že by snad otázka základních práv nebyla brána vážně. Já skutečně očekávám, že ti z nás, a doufám, že všichni z nás, eh, koho základní práva zajímaví, že všichni nakonec eh, podpoříme vytvoření této agentury. Samozřejmě nic eh, není jednoduché, máme zde ještě pár problematických Článku Trialog bude pokračovat, technické schůzky budou pokračovat. Doufám, že dojde k pokroku i v této oblasti. Zmíním jenom některé z nich. Jedna věc je problematická, nevyřešená otázka týkající se urgentní naléhavé akce v rámci článku 8. Co se týká Evropského parlamentu, tak ten podporuje radu tak, aby rada přijímala rozhodnutí. Na straně parlamentu nesouhlasíme s tím, co když některý členský stát nebude spolupracovat. To je samozřejmě hypotetický případ. Já si myslím, když se podívám na zdravý lidský rozum, tak pokud některý stát eh, bude potřebovat tu pomoc, tak oni také i požádá. Jak víte, rada tady navrhuje, aby v takové situaci agentura umožnila vnitřní kontrolu hranic. To je ten původní návrh. Zatím jsme tady nedošli ke schodě, ale myslím, že kolegové v komisi připomínali nám všem, že když eh, chceme stvořit tygra, tak ho nemůžeme hned poslat k zubaři, aby mu vytrhal všechny zuby. Takže máme-li být uh, seriózním legislativcem, tak musíme zajistit, aby to právo bylo pak také dodržováno. Je to důležité, protože jinak bychom podkopávali své vlastní postavení. To je mé hluboké osobní přesvědčení. Rada by se názvu ráda vymazala tu pobřežní stráž. My s tím nesouhlasíme, máme kolem sebe hodně vod, rozbouřených vod, nebezpečných vod, tak si myslím, že by to tady mělo být a doufáme, že tuto věc nějakým způsobem eh, vyřešíme řádně. Další otázka, kde pořád ještě se ke schodě nedošlo, je výkonný ředitel a jeho jmenování a další institucionální záležitosti. Doufáme, že budeme schopni dojít k rovnováze sil mezi výkonným ředitelem a správní radou, kde budou zastoupeny členské státy. Stále ještě hledáme nějaký schůdný kompromis v této oblasti. Je také jasné, že bez ohledu na to, jak ta diskuse skončí, role parlamentu bude silnější než dříve a to je důležité. Zase máme na paměti, že práva jsou doprovázena naší vlastní odpovědností. Další věc, kde zatím není obecná schoda v této úrovni, to je sekce týkající se návratu, protože agentura by měla větší odpovědnost v případě návratu, ale zároveň jsou tady určité body, kdy se nepodařilo ještě najít schodu. Třeba bych chtěl říct, že návraty jsou kruciální částí tohoto dokumentu a nemůžeme akceptovat, aby ten dokument byl bez nějakých bez nějaké sekce, která se bude věnovat integraci a návratům. Obecně spolu se stínovými zpravodaji a poradci, konzultanty, asistenty také bych chtěl zahrnout všechny pracovníky technických služeb a tlumočníky. Jsme udělali všechno pro to, abychom za nizozemského předsednictví došli k nějakému kompromisu. E, samozřejmě všechno to hrozně spěchá, protože je nutné zajistit, aby ta agentura byla efektivní a mohla pracovat. Doufám, že koncem tohoto měsíce vám budu schopen říci více o tom, že jsme dosáhli dohody. Doufám, že dosáhneme dohody, která bude odpovídat zájmům institucí, hlavně Evropského parlamentu. Nejdůležitější je že je to nařízení, které by mělo ustanovit efektivní agenturu, která bude schopná fungovat a pomáhat členským státům. Nemůžeme už dále čekat na nějaké řešení. Vezměme na vědomí, že to nebude řešení pro všechny případy, ale když se nám nepodaří zvládnout tuhle věc, tak pak zůstane otázka, co vůbec jsme schopni zvládnout. Já jsem přesvědčen, že to zvládneme. Zatím jsme dosáhli značného pokroku a jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Bude-li to třeba reagovat na vaše poznámky a přeju si, aby práce dobře fungovala dál. Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení. Nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Děkuji. Jenom velmi stručně. Naprosto souhlasím se zprávou. My jsme pracovali velmi intenzivně, spolupráce byla dobrá a v podstatě jsme to redukovali na jedno či dva je zásadní témata, které ještě bude třeba uvážit, kde se musíme lépe shodnout a pak tedy najdeme finální verzi dohody. Já tedy z pohledu parlamentu to vidím tak, že se podařilo dosáhnout celé řady dobrých kompromisů ve spolupráci s radou, s komisí. Spravodaj na tom kompromisu velmi tvrdě pracoval a já myslím, že tady jsme na tom velmi dobře. Ten skutečný problém z našeho pohledu tvoří ty operace spojené s navracením a protože si myslíme, že na úlohu pohraniční stráže v tomto ohledu je kladen až příliš velký důraz. A já se obávám, že by se tato pohraniční a pobřežní stráž neměla stát nějakou agenturou pro navracení. Samozřejmě navracení je důležitou součástí řízení situace na hranicích, ale neměla by to být eh, tím eh, nejdůležitějším úkolem pro pohraniční stráž. Takže my na tom ještě pracujeme, ale já jsem si naprosto jist, že dospějeme ke kompromisu. Pan. Děkuji. Budu hovořit za stínovou zpravodajky Natalie Grispe, která se dnes nemohla zúčastnit. Pokusím se francouzsky. Poprvé v tomto výboze. Především děkujeme mnohokrát za velmi dobrou práci zpravodaj v rámci složitých vyjednávání, která jdou velice rychle. Výborně Natálie je tady. V této fázi se Natálie možná trochu vydechne a jménem naší skupiny bych chtěla trvat na několika věcech. Za prvé, že je potřeba, aby probíhaly operace vyhledávání a záchrany v posílením stávající agentury Frontex. A co se týče struktury této agentury, tak naše skupina od samého začátku podporovala vytvoření evropské agentury, která bude silná. Výkonný ředitel této Agentury je určitě důležitou osobou, protože bude mít důležité pravomoci. Nominační postup pro výkonného ředitele je klíčový a je důležité, aby jak parlament a rada měli v rámci této nominace plnou úlohu. A teď předám slovo přímo Natálii. Děkuji mnohokrát, přeji všem dobrý den. A dvakrát děkuji. Za prvé děkuji Cecílii, která to pěkně přečetla ve francouzštině v řeči Moliéra a diplomatu, a že tedy přijala a, tu výzvu zmínit několik těchto bodů, které se objevují během. Jela jsem dvě a půl hodinu, mluvám se za spoždění. A byl tam divočák, byla tam a sekačky trávy a prostě bůh ví co, takže místo dvou hodiny jsem jela čtyři hodiny. A děkuji mnohokrát tedy za zastoupení při této prezentaci a také mnohokrát eh, děkuji celému tomuto, celému našemu týmu a stínovým zpravodajům za odvedenou práci a především za eh, rozhodnost našeho zpravodaje, který je velice důležitý, která eh, tedy zprávy, která je velice důležitá, protože ji sledují občané, kteří si nečasto, kteří nečasto znají to, co se děje v Evropě, ale v každém případě toto sledují a očekávají odpovědi. Jak, říkat, jak říkala Cecílie, reakce musí být globální. Ano, reforma Frontexu 2.0 ale zároveň je také potřeba řešit komplexně problematiku migrace. To není jenom o Frontexu. Takže děkuji mnohokrát za výborně odvedenou práci. Cecilie již zmínila dvě důležité věci. Za prvé tedy vyhledávání záchrana na moři. Pro většinu stínových zpravodajů by to mělo být v popisu práce této mise, takže budeme určitě pokračovat v diskuzí s radou a s komisí. Také to, že by to mělo být taksi evropské, to už Cecilie řekla. A za třetí problematika návratu, tedy ustanovení týkající se návratu. Skupina ADL, ALDE, pardon, podporuje efektivní, účinnou návratovou politiku která bude zároveň jaksi zaručena, zajištěna, kdy bude podložena také dodržováním zásady nevracení, ano, refulma a dodržování základních práv. A To, že agentura by mohla pomoci členským státům při eh, návratových operacích a koordinovat některé tyto operace, je něco nového a důležitého. Když jsme ale diskutovali o návrhu eh, komise, že by tedy Frontex měl možnost eh, účastnit se navratových operací z jednoho třetího státu do druhého, tak to už přijatelné nebylo. Máme konec konců v této oblasti už dost práce v Evropské unii, tedy při návratech z Evropské unie. Takže si myslím, že bychom neměli tratit eh, čas a riskovat eh, i otázku základních práv v tom, že bychom se angažovali eh, v návratech mezi dvěma třetími zeměmi. Omlouvám se, že jsem mluvila tak dlouho a děkuji mnohokrát za to, že jste měli trochu více času. Děkuji a děkuji se celé, bylo to obdivohodné. So, uh, miss... A nyní paní Bílák. Jenom velmi stručně, jak všichni víte, GUE NGL má vážné výhrady k této myšlence zakládat Evropskou pohraniční a pobřežní stráž. My si myslíme, že je důležité, aby návrh rady neobsahoval vůbec zmínku pobřežní stráže a tím se tedy zásadně mění náplň práce tohoto orgánu. A jak už tady bylo řečeno, je velmi důležité, abychom řešili problematiku návratu. My v parlamentu jsme zamítli v hlasování možnost vytvářet nějaký nový super Frontex, který by mohl zasahovat na rozsáhlém území až po Turecko nebo Irak například. Evropský parlament tento návrh Evropské komise důrazně zavítl při hlasování a proto si myslím, že není, důle, že není tedy nyní na pořadu dne zakládat agenturu, která by řešila navrat, výhradně navracení. To by znamenalo naprosté nerespektování legislativy o azylu. Děkuji a nyní se ptám komise, zástupce předsednictví, jestli chtějí něco říct, pan Fabric také ne. Takže děkuji a přejeme vám, aby jednání i nadále běžela dobře s dobrým výsledkem. Nyní máme 10 minut na hlasování. Budeme pokračovat v 11.25 hlasováním. Pokud je o kladení otázek komisi a radě eh, stran Evropského úřadu veřejného žalobce. Uh, Kolegové, prosím, usadili. To continue with the votes. pokračovat hlasováním. Bude to jednoduché. A bude se hlasovat dvakrát. První ústní otázka komisi, druhá ústní otázka radě tématice Úřad Evropského veřejného žalobce a Eurochest. Takže já vás požádám, abyste se usadili. Začneme hlasovat. Okay, so let's vote. I... Pojďme hlasovat. Kdo je pro ústní otázku směřovanou na komisi k úřadu Evropské veřejné žalobce Juročost? Kdo je pro, proti, zdržel se? Přijato většinou. Otázka radě na stejné téma. Kdo je pro, proti, zdržel se? Přijato. To jsou tedy vyřízeny tyto dvě otázky. Já vám děkuji, to bylo všechno hlasování pro dnešek. Budeme mít daleko obtížnější hlasování příští týden, v úterý ráno, takže buďte připraveni. A nyní můžeme pokračovat. Vzhledem k tomu, že jste všichni tady v místnosti, dnes skončíme ve 12, to bych vám ráda připomněla zpráva paní Fajon musela být přeložena na příští týden. Takže poslední bod na programu dnes dopoledne. Paní Makové, já se omlouvám, můžete to zopakovat? V místnosti Byla hluk, čili moje zpráva ke Kosobu byla odložena, ano, protože paní Fajons eh, nedorazí včas, její let byl má spoždění, takže nás požádala, abychom to přeložili na jiný den. Ale asi to nestihneme zítra, takže to budeme muset řešit příští týden. Sekretariát na tom právě pracuje, takže dnes dopoledne skončíme ve 12. Děkuji kolegové. Nyní budeme pokračovat. Prezentací studie, kterou vypracovala agentura Milie. Je to studie, kterou se vyžádal náš výbor, vyhodnocení dopadu pozměňovacích návrhů návrhu komise o právní pomoci, která se váže na evropský zatýkací rozkaz, tedy tato prezentace nejprve nabízí přehled toho, jak vypadá situace v jednotlivých členských státech a poté hodnotí dopad. Já tady předám slovo nejprve zástupkyni komise, která řešila posouzení dopadu a potom předám slovo týmu Milie. Děkuji velice. Děkuji za toto pozvání, abychom prezentovali toto téma. Než Milie odprezentuje hlavní závěry, ráda bych tuto studii zasadila do kontextu. Tuto zprávu jsme vypracovali na žádost výboru Libe. Výbor Libe žádal, abychom provedli vyhodnocení dopadu sedmi pozměňovacích návrhů k textu komise Šlo o pozměňovací návrhy 29, 31, 39, 41, 42 a 43. A na základě tedy specifikace výboru LIBE jsme provedením vyhodnocení provedli, pověřili subdodavatele Konkrétně eh, bruselskou konzultační a poradenskou firmu Milie, která má tradici dlouhodobé spolupráce s institucemi Evropské unie. Vyhodnocení dopadu eh, nyní tedy eh, probíhá v fázi finálních úprat. Budeme je schopni brzy odprezentovat. A já tedy předávám slovo týmu Milie, který přímo toto vyhodnocení dopadu vypracoval. Děkuji. Začnu prezentací cílů studie. Cílem studie bylo vyhodnotit socioekonomický dopad pozměňovacích návrhů na práva podezřelých a obviněných. A analyzovali jsme také alternativní scénáře u pozměňovacích návrhů 31 a 42. Tato studie vychází z výzkumu, který jsme provedli a také s konzultací se všemi třemi institucemi a také s konzultací s právními experty. Naše analýza se opírala také o vyhodnocení dopadu, tak jak ji provedla členská státe, eh, Evropská komise, která se týkala všech 28 eh, členských států. A konkrétně jsme se tedy mohli zaměřit na kvalitativní vyhodnocení situace v deseti členských státech. Chyběl nám však čas proto, abychom takto důkladné vyhodnocení provedli v případě pozměňovacích návrhů 41 a 42. 4. Pokud je o právo na pro bono právní pomoc, se je tady situace velmi různorodá v členských státech. Podle naší analýzy, aby přijetí těchto pozměňovacích návrhů mělo pozitivní dopad na práva podezřelých, vzhledem k tomu, že by se zachovalo jejich právo na právní službu pro BANO, což je nezbytné pro fungování, pro správné fungování právního systému a umožní to také přístup k právní pomoci. Samozřejmě to se vyžádá určité náklady, to, to by se tedy vyžádalo i přijetí pozměňovacích návrhů, ale tyto náklady přenášejí hmatatelné přínosy umožní zkrátit dobu, kdy je podezřelý držen ve vazbě, zrychlit řízení a omezit počet chybných eh, rozsudků. A také povedou k menšímu zahlcení soudů mezi další Některé další přínosy je velice obtížné měřit kvantitativně. Mám na mysli například přínos v tom smyslu, že se sníží počet chybných rozsudků a také vazebních, a tedy výkonu vazby. Nyní odprezentujeme hlavní zjištění této studie. Nejprve pozměňovací návrh 29. Jeho záměrem je rozšířit rozsah působnosti směrnice eh, na eh, podezřelé eh, a obviněné, kteří jsou vyšetřováni na svobodě, nejsou ve vazbě. Pokud tedy tito budou mít přístup k právní pomoci, budou jejich práva lépe chráněná. A to i v případě, že sice nebudou drženi ve vazbě, ale dále vyšetřováni. Nebude tedy docházet k porušení jejich práva na spravedlivý proces. Poskytnutí řádné právní pomoci, kromě té dočasné, zahrnuje přístup k právníkovi a právo na řádný soudní proces v rámci celého řízení, jakmile tedy jednou bude rozhodnuto o tom, že daná osoba má nárok na právní pomoc. Pozměňovací návrh 29 umožní zlepšit postup řízení nastaví určité minimální, minimálně platné podmínky pro poskytnutí právní pomoci, což potom zjednoduší administrativní vyřízení tohoto žádosti ve členských státech a povede ke snížení nákladů o zhruba 244 až 386 milionů ročně za celou Evropskou unii. V této číslu se skrývá zhruba 61 milionů, které by stála právní pomoc pro osoby, které nejsou drženy vazebně a 200 milionů na řádnou právní pomoc. Pozměňovací návrh 31 výjímá drobné delikty z rozsahu působnosti směrnice a to ve e, dvou případech. Za prvé, když sankce uvaluje jiný orgán než e, trestní senát a za druhé e, tedy případy, kdy není možné v rámci sankce, jakožto sankce zbavit osobu nároku na právní pomoc. V takovém případě práva obviněných nebo podezřelých budou lépe zaručena i v těch státech, kde nyní nemají nárok na právní pomoc v případě, že spáchali drobný delikt. Tak tomu je v některých členských státech, v jiných eh, státech se tady eh, právní eh, pomoc pro bono váže na typ spáchané právní pomoci. Tady je důležité, aby osoba měla nárok na právní pomoc i tam, kde vlastně tady jde o drobný přestupek, který neřeší trestní senát. I tak by tedy došlo ke snížení nákladů na právní pomoc o žádná celá 2 až 11 eh, Pozměňovací návrh 39 omezuje možnost členských států žádat úhradu nákladu na právní pomoc. To je omezeno pouze na dvě podmínky. Za prvé to finální rozhodnutí, které stanoví, že osoba není způsobilá pro žádnou právní pomoc. A, druhým, a druhou podmínkou je, pokud osoba podala falešnou informaci o své finanční a osobní situaci. Za těchto dvou okolností členské státy mají možnost žádat zpětně úhradu nákladů na poskytnutí právní pomoci. Tento pozměňovací návrh potenciálně může vyústit v to, že tedy vyšší počet osob získá nárok na právní pomoc, protože se tím snižuje riziko, že jim to později bude naučtováno. Tato varianta sebou přináší náklady zhruba 7 milionů euro ročně, což je ekvivalent zhruba 15 nákladů, které se podaří vymoci. Čili to je částka, kterou členské státy tedy by nebyly schopny vymoci v případě, že by byl uplatněn pozměňovací návrh 39. Pozměňovací návrh 41 se týká zřízení nezávislého orgánu to znamená, že rozhodnutí o tom, že bude přidělen právník pro bono a právní pomoc, učiní nezávislý orgán. Tento pozměňovací návrh by měl pozitivní dopad na právo přístupu k právníkovi, řádný proces a kvalitu tohoto procesu a také by byl dodržen princip presumpce neviny. V praxi by takovýhle nezávislý úřad neměl možnost eh, samostatně rozhodnout, tedy bez toho, že by byly naplněny tyto podmínky o tom, zdali bude eh, dán k dispozici pro bono právník nebo a eh, právní pomoc. Pozměňovací návrh 42 se týká evropského zatýkacího rozkazu. Tady, tady ten vydávající členský stát by měl určité závazky v tom smyslu, že zároveň tedy eh, nabídne také právní pomoc pro bono. Navíc třetí členský stát kde dochází ke sběru důkazů, by měl za povinnost poskytnout právní pomoc. Poskytování právní pomoci ve vydávacím státě zajistí využití práva dvojího zastoupení jak ve vydávacím tak prováděcím členském státě, a to podle směrnice o přístupu k advokátovi. Spolupráce advokátů v obou státech povede k menšímu počtu špatných žádostí o vydání evropského zatekače. Právní pomoc ve vydávacím členském státě také zvýší možnost hledání alternativních řešení v některých případech což třeba povede ke stažení zatykače. Může se jednat například o videokonference, které se použijí k výslechu spíše než tedy fyzický výslech. Vyhneme se tedy nákladným řízením v případě nezákonného předání a také můžeme očekávat zásadní snížení nákladů eh, lidských ve smyslu špat, nezákonných eh, eh, odsouzení s tím, že by se jednalo o zhruba 0,6 až 1,3 miliony euro ročně. Co se týče pozněvacího návrhu 43, tak členské státy zajistí vytvoření systému pro kvalitní právní pomoc, nezávislost a školení právníků, kteří poskytují právní pomoc. Vytvoření minimálních standardů akreditačního systému a vzdělávání zajistí, že tito právníci jsou dostatečně kvalifikovaní a vybaveni dostatečnými kompetencemi. To bude mít pozitivní dopad na právo na svobodu, a prezumce neviny a řádný soud. Maximální odhadované náklady na školení, akreditace a sledování budou 13,4 milionů ročně za celou Evropskou unii. A nakonec Pozněvací návrh 44 umožňuje odvolat se proti rozsudku o neposkytnutí nebo rozhodnutí o neposkytnutí právní pomoci a také přístup k nápravným prostředkům, pakliže nebyla poskytnuta právní pomoc, či byla poskytnuta pozdě a nedostatečně. Jinými slovy to tedy dává v souladu s článkem 6 a 13 Evropské úmluvy o lidských právech přístup k účinné právní pomoci a bude to mít velký dopad především v těch členských státech, kde neexistuje odvolací mechanismus proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí právní pomoci. Jen že tedy takováto rozhodnutí nebudou o poskytování právní pomoci nebudou své volná. Pokud bude jasné, jasně vyjadřeno právo na odvolání, tak ta odvolání se zvýší, což bude znamenat určité náklady pro státní zprávy členských států. Tyto náklady ovšem nebudou významné, vzhledem k tomu, že ve většině členských států již existuje právo na odvolání. Děkuji za, pom- za pozornost. Thank you for all of you. Děkuji vám všem za vaše vystoupení. Kdo se hlásí do diskuse? Prosím, pan Dejak má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. A děkuji také výzkumným pracovníkům z Milie za provedení této studie. Na začátku celého procesu, tedy na počátku tohoto roku, během trialogu o právní pomoci, bylo důležité, abychom byli z toho říci radě, že to parlament bere velmi vážně. že tedy chceme znát dopady svého návrhu, včetně těch rozpočtových. Jistě si vzpomenete, že Evropský parlament přijal mou zprávu, ve které jsem se návrh Evropské komise o právní pomoci snažil uvést do souladu zprávy, které mají podezřelé či obviněné osoby ve směrnici o přístupu k advokátovi. Tak, aby tedy nebyly rozdíly mezi rozsahem působnosti těchto dvou směrnic. A hodnocení dopadu se zabývalo jednotlivými pozměňovacími návrhy a ukázalo, že v obecných rysech náklady vyplývající z našich návrhů nejsou nijak zarážející, byly dosti skromné, zatímco přínosy v oblasti posílení lidských práv byly zásadní. To myslím, že byl ten hlavní trend. Ve vyjednávání z radu jsme se dostali do fáze, kdy už se připravují kompromisy a zbližují se pozice a myslím si, že hodnocení dopadu vedlo k tomu, že rada vlastně nikdy neřekla, že by prostě bylo všeobecně nemožné zaplatit důsledky našich pozněvacích návrhů. Takže jsem velice rád, že hodnocení dopadu máme. Já vím, že času nebylo dost a vím, že je těžké získat údaje k dopadům každého pozněvacího návrhu, což konec konců zmínili samotní výzkumní pracovníci. Proto v této zprávě nemáme všechny údaje, ale já jsem se během trialogu nesetkal s žádnou kritikou. Nesmíme zapomínat, že Rada a členské státy sami nebyly schopny poskytnout tyto údaje. My jsme požádali Radu o tyto údaje. Říkali jsme, dobrá, pokud chcete hovořit o nákladech, tak nám předložte čísla. A oni toho nebyli schopni. A jediná připomínka, kterou k tomu mohu říci, je, že jsou rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Některé mají rozvinutější systém právní pomoci než jiné. Takže může existovat právě rozdíl mezi těmi systémy, které nemají propracovaný systém právní pomoci. Tam asi bude potřeba více prostředků na to, aby se uvedly do souladu s evropským standardem. V každém případě bylo užitečné. Vyhodnotit dopad ukazuje to, že Evropský parlament je odpovědný, <clears throat> že jenom nepoužívá prázdná slova, ale ukazuje i dopady. Takže doufám, že dialog doběhne stále během nizozemského předsednictví, ale pokud bude potřeba, klidně můžeme pokračovat dále. Děkuji, pane De Jungu. Zdá se, že se nehlásí nikdo jiný. Takže bych vám poděkovala za odvedenou práci a uzavřu dopolední zasedání s tím, že se uvidíme opět v 15 hodin, kdy proběhne výměna názoru s panem komisařem pro migraci vnitřní věci a občanství Avramopulosem. Dobrou chuť, uvidíme se v 15 hodin.